Dear colleagues. Pardon. Cari colleghi. Eh, milí kolegové. Milí kolegové, zahajuji schůzi. Prvním bodem dnešního odpoledne je je schůze 24. září, schůze eh, koordinátorů. Zpráva z toho byla zaslána elektronicky, jelikož jsem nedostal eh, žádnou poznámku k tomu, tak eh, pokládáme tento zápis za schválený. A nyní přecházíme k hlasování. A prosím vás, abyste používali volební karty, protože už od samého začátku budeme mít možná vyvážené hlasování mezi eh, různými eh, frakcemi výboru, takže bych začal hned s eh, námitkou, kterou předložila předložil kolega Eckhout a to je eh, článek 106 jednacího řádu, čili vás vyzývám a zahajuji hlasování. Elektronické hlasování, takže vás prosím, abyste hlasovali elektronicky. Všichni jste hlasovali. Můžeme uzavřít hlasování 67 hlasů pro 34, 34 eh, odmítnuto, 30 přijato a 3 se zdrželi, takže je návrh zamítnut. A nyní jdeme na zase námitku podle zase článku 106 jednacího řádu a to je směrnice 98 lomeno 2008 je to směrnice o odpadech a o zrušení některých směrnic. V tomto případě eh, je předkladatelkou kolegyně Kestingerová. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali? Ano. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 39 proti, 21 pro, 7 se zdrželo. A nyní hlasujeme eh, o bodu 12. Je to také v tomto případě námitka podle článku 106. Eh, tuto námitku také znesla paní kolegyně Kestingerová. Eh, jedná se opět o ten článek 106. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. Návrh je odmítnut. 40 proti, 20 pro hlasů a 7 se zdrželo. A nyní přejdeme k bodu 13. Bod 13 se jedná eh, o mandát k vyjednávání. Jde o směrnici, která chce omezit eh, spotřebu lehkých plastových eh, nákupních tašek. Předám slovo zpravodajce Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, eh, nyní budeme hlasovat eh, ohledně legislativy o plastových taškách. V minulém legislativním období jsme získali velice silný výsledek, podpořený téměř všemi skupinami. A na základě tohoto prvního čtení bych vás chtěla požádat o podporu pro mandát k zahájení vyjednávání s radou. Děkuji vám. Připomínám vám, že eh, hlasování eh, pro udělení mandátu potřebuje absolutní většinu, takže zahajuji hlasování. PP v tomto okamžiku má i jednoho, který volí navíc. Takže prosíme jednoho zástupce, aby vyjmul hlasovací kartu. Ano, dobře, takže konec hlasování. 68 pro, čili eh, je to paní kolegyně, silnější mandát už byste ani nemohla obdržet. Takže delegace, která pojede, pojede, půjde na trialog, bude složená z kolegyně Auchen, z, předseda, z předsedy tohoto výboru a kolegom Olbenic EPP a Bonafé za socialisty, kolegyně Girling za ECR, kolega Geberli pro ALDE, kolega Polenca pro GUE a kolega Evy pro e, F, pro D, PPP, FDP, FDP. A nyní přecházíme k bodu 14. A hledám kolegu který zde je, takže děkuji a kolegu Faria. A předám kolegovi Fariovi slovo, aby nám něco k tomu řekl. Děkuji vám, pane předsedo. E, tak jako moje kolegyně Auken bych vás chtěl požádat e, o hlasy, e, pokud jde o tuto zprávu o MR, MRV v námořní dopravě a čekám, jak to dopadne. Děkuji. I v tomto případě je třeba absolutní většiny, takže zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, můžeme ukončit hlasování. 59 pro, 7 proti, 3 se zdrželi. V tomto případě tým vyjednavací bude složen z kolegy Faria, z, budu tam já, potom kolega Filner z EPP, kolegyně Gutland za socialisty, z ECR jsme neměli žádnou nominaci, takže kolega Dánka dobře, za ECR doplňuji a kolega Avance za GUE, Levin za zelené a na Fronte za FDD. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, to je bod 15. Jedná se o konferenci eh, v Lidně. Máme zde jednu ústní otázku na komisi a na eh, radu. Je to Otázka o tedy té konference v roce 2014. I v tomto případě máte všichni tu ústní otázku, takže můžeme hlasovat zvednutím ruky. Bude to jednoduché. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. druhá ústní otázka na radu, také to budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A následující bod je bod 16 Je to Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2014. Zpravodaj byl pan kolega Gerbrandy, pokud eh, se domnívá, že chce promluvit, může, nebo můžeme rovnou hlasovat. Ano, dobře, hlasujeme. Takže zahajuji hlasování o, o prvním, eh, prvním eh, pozměňovací zprávě, kde je pro. První pozměňovacím návrhu, kde je pro, kde je proti. A radši to zkontrolujeme. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto 36 proti 32 pro, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh číslo 2, který je e, shodný s pozměňovací návrhem 1. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se mi, že to je jasné, ale radši to ověříme. Takže elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto 34 proti 31 pro. Pozměňovací návrh číslo 3, pane kolegyně Konečné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se mi to jako předcházejícím hlasováním, takže zamítnu to. Pozměňovací návrh 4, kolega Ivaškevič. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kolega Melo, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 6, paní kolegyně Konečné, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací eh, kompromisní návrh číslo jedna. Eh, je to kompromis pěti politických frakcí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní eh, návrh číslo 2 Opět zase pět frakcí, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 9 kolegy Ivaskeviče. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, kolegyně Girlingové, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 3, opět pěti frakcí, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 12, je Konečné, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Promiňte, spletl jsem se. Zamítnuto. E, pozměňovací návrh 13, gramatika KIS, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kolega Gerbrandy, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 15. Kolegyně Girlingové, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, kolega Mejlo. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, kolega Skrlec. Ne. Ten ne, takže přejdeme na osmnáctku, ten je kompatibilní. Eh, kolega gramatika, kdo je pro? vzhledem k tomu, že Pozměňovací návrhy 15 a 16 byly zamítnuty, tak budeme hlasovat jen o 17. 17. pozměňovací návrhu Skrlec. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19, paní Konečná, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, kolega Girlingová, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 21, opět kolegyně Gerlinková. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22, Skrlec, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23, Gerbrandy, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 24, stále eh, skrlec, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? A musíme hlasovat elektronicky. Všichni jste hlasovali? Končíme hlasování. Přijato. Kompromisní? Ne, ne, toto odpadá, takže pozměňovací návrh 26, kolegyně Girlingové, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 27, kolega Pedičíny a hlasuje se odděleně v dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A, hlasujeme o druhé a ta druhá část odpadá, takže jdeme na pozměňovací návrh 28 skrlec. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29, opět skrlec. Kdo je pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 30, Skrlec, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A ne, elektronické, elektronické hlasování ověřujeme. Všichni jste hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. 37 hlasů proti. Takže pozměňovací návrh 31, kolega Kaputo, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také zde ověříme elektronicky. Všichni hlasovali. Výsledek je 39 pro 27 proti přijato. A nyní všechny ostatní pozměňovací návrhy 32, 33 odpadají. Máme kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Všechny ostatní eh, pozměňovací návrhy odpadají, takže teď uděláme konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko je odsouhlaseno, 53 hlasů pro. Takže gratuluji zpravodaj. A nyní přecházíme k bodu 17. Skončili jsme s hlasováním a přejdeme k bodu 17. a budeme hovořit o e, konferenci v Limě o změně klimatu. Někteří e, chápu, že jsme skončili s hlasováním, ale kdo tady chce zůstat, tak ať tu zůstane v tichosti, prosím, ať můžeme pokračovat v naší práci. Kdo chce opustit tento sál, tak prosím, aby opustil sál potichu, abychom mohli pokračovat v práci výboru. Jako zpravodaj uh, uvedu krátce Eh, rezoluci, představím rezoluci, kterou jsme připravili a potom samozřejmě i ostatní eh, sponzoři pohovoří, pohovoří na toto téma. Kromě eh, toho, že bych zde shrnul některé důležité aspekty které jsou už tradičně podporovány Evropským parlamentem v rámci mezinárodní diskuze o klimatických změnách, tento projekt je ambicioznějším přehledem vzhledem k tomu, jak chce formulovat stanovisko Evropské unie. To a to na konferenci v Limě. Je nezbytné, aby všechny státy výrazným způsobem omezily eh, omezili eh, znečišťování ovzduší. Eh, měli, mělo by dospět až k redukci alespoň o 50 do roku 2050 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. A to proto, aby byla zachována možnost, že zvyšování teploty, průměrná globální teplota, nebude vyšší než o 2 stupně ve srovnání s preindustriální érou postupujeme směrem k smlouvě do roku 2015 a na konferenci v Límě bychom měli eh, stanovit základní prvky, o kterých se bude potom rozhodovat v roce 2015. A na základě toho, co se nám podařilo obdržet od roku 2014 na, v rámci platformy Durbanu, musíme eh, zcela jasně pohovořit o našich eh, ambicích do roku 2020. Všechny strany by měly vypracovat mnohostrané hodnocení tohoto procesu a říci, jaké jsou jejich cíle redukce emisí do roku 2020. A to proto, aby nedošlo k obrovskému rozdílu mezi vědeckými údaji a mezi závazky jednotlivých stran. Musíme se eh, také podívat na financování pro zlepšení klimatu. Všechny strany podle smlouvy v Kodani by měly mobilitovat zdroje, abychom 100 miliard dolarů ročně ušetřuje k tomuto účelu. Evropská unie a členské státy musí zvýšit eh, vlastní úsilí a sebrat více fondů pro zlepšení eh, klimatu. A nakonec jsme eh, dodali ještě několik úvah o námořní dopravě. Je třeba, abychom rozvinuli i v této oblasti aktivitu a dosáhli uspokojujících výsledků. Co se týká omezení emisí plynů, jak mořské, v námořní, tak v letecké dopravě. Po tomto krátkém úvodu, který ilustruje obsah této zprávy, bych otevřel diskuzi a dal bych hned slovo kolegovi z EPP. Aj. Thank you very much, uh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové den po klimatickém samitu OSN v New Yorku je podle mě jasné, že eh, Evropský parlament plně eh, podporuje eh, proces v rámci OSN a že se plně angažuje o to, abychom měli ambiciozní a právně závazné výsledky konference v Paříži na konci příštího roku. Na Předseda přerušuje, že je problém s tlumočením. Už je problém vyřešen? Dobře, prosím. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, já se nejprve eh, omlouvám za Karla Heinze Florence, který tu nemůže být, protože má jinou schůzi. Takže co potřebujeme, kolegové? Tři nebo čtyři body. Samozřejmě zaprvé musíme hovořit jedním hlasem, jak v Limě, tak potom v Paříži. Na nadcházejícím eh, summitu Evropské unie 23. a 24. října musí být učiněn důležitý další krok. Eh, počítáme s pevným eh, závazkem našich hlav států a vlád, že členské státy budou nadále pokračovat v úsilí plnit cíle v oblasti globálního oteplování, které bychom chtěli udržet na úrovni pod dvěma stupni Celsia. Dále, pokud jde o jasnost informací, tak takzvané INDC, národně zavázané příspěvky. To jsou tedy příspěvky, které členské státy eh, vynaloží, musí být samozřejmě srovnatelné a musí panovat jasnost ohledně těchto informací abychom dosáhli v Limě a v Paříži dohody eh, ohledně společných srovnatelných kritérií. Za třetí eh, monitorování eh, a ověřování MRV. Tady není potřeba to opakovat, že je důležité, aby v té nové dohodě bylo zakotveno byla zakotvena povinnost monitorování. Tady jde o transparentnost a e, kontroly a dvojité kontroly. E, je to mechanismus hlídání dodržování e, jedno, úsilí jednotlivých členských států, tedy signatářů nadcházející dohody. Takže monitorování, podávání zpráv a ověřování, to jsou důležité body. A poslední můj bod, pane předsedo, se týká vyhlídky na eh, udržitelnou, eh, udržitelné eh, a stabilní mechanismy oceňování uhlíku. Pan Kimun ve své řeči v New Yorku to jasně prohlásil a my si musíme připustit, že naše důvěryhodnost, tedy důvěryhodnost Evropské unie je v ohrožení. Náš systém ETS je na světě unikátní, nicméně žádá si akutní strukturální reformu formy a já chovám pevnou důvěru v to, že se nám podaří se dohodnout na této reformě a že ji eh, dotáhneme do, kon, že ji, s ní pokročíme za italského předsednictví a dokončíme ji za lotyšského předsednictví. Eh, já doufám, že tato reforma bude ambiciozní a že přinese eh, jasnost a jistotu eh, zainteresovaným aktérům už v krátkodobém horizontu. Závěrem, pane předsedo, já jsem se účastnil kopu 16 v Cancúnu v Mexiku a od té doby jsme dosáhli značného pokroku. Takže všichni se určitě shodujeme na tom, že nám dochází čas a je čas konečně jednat a podniknout nějaký krok před. Děkuji a nyní za socialisty eh, naše, náš kolega Jo, jo, jo Leinen. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem zase byl na kopu v Kodani a zažil jsem to tehdejší zklamání, kdy vlastně z těch velkých nadějí nevzešlo nic a to se nesmí v Paříži už znovu stát. Základem je úspěšný závěr konference v Limně. Tam už musí se zrodit ty prvky, které povedou k celosvětové dohodě v Paříži. Pane předsedo, vy jste zmínil už některé základní stavební kameny toho návrhu a jak všichni víme, tak potřebujeme světový závazek ke snižování skleníkových plynů a proto včerejší summit v New Yorku byl užitečný a velice nám pomohl, protože jsme viděli, že i velcí emitenti e, jako Čína a USA jsou připraveni e, vyložit něco na stůl, vyložit karty na stůl. To byl přesně ten důvod, proč v Kodani jsme se nedostali dál, že se tam hrál takový ping-pong mezi USA a Čínou. E, USA říkala, že Čína nedělá nic a Čína zase říkala, že USA jsou největší znečišťovatel a když oni nic nedělají, tak my taky nemusíme nic dělat. E, nicméně e, tato patová situace už byla prolomena a e, nyní máme opravdu šanci na to, aby se podíleli, ne všechny státy, tak alespoň velká většina států, aby se podíleli na té dohodě, která vytyčí cíl oteplování pod, dvou, pod 2 stupně Celzia. Samozřejmě, že nás čeká ještě hodně úsilí, o tom nepanuje sporu. Když se podíváme do historie, eh, tak eh, průmysl se, průmyslové země se podílejí ze dvou třetin, zatímco rozvojové země eh, teprve začínají znečišťovat atmosféru. My musíme konat více. Bude to tak muset být i v Limě, bude to tak muset být i v Paříži. Budeme muset činit více. A tím se dostávám k EU. Já doufám, že máme sílu a vůli na to, abychom prosadili tři klimatické cíle. Evropský parlament už řekl, co chce tři závazné cíle, nejenom jeden závazný cíl. Já doufám, že se nám to podaří. E, tento parlament e, musí nalézt velkou většinu E, proto, abychom tímto směrem dotlačili taky radu a komisi. Zůstala ještě otázka, jak se bude ochrana klimatu financovat. To je zatím taková černá skříňka i v New Yorku. Těžko říct, odkud se těch 100 miliard vezme. E, já si myslím, že směrem, dobrým směrem jsou inovativní e, ideje, protože náš rozpočet je poměrně napjatý, tam se těch 100 miliard nevezme. To znamená, že musí jít o nějaké partnerství veřejného a soukromého sektoru, které bude financovat celosvětovou ochranu klimatu. Možná bych ještě zmínil subvence Eh, na eh, klimaticky škodlivé aktivity. To je velké téma eh, nejen v Evropě, ale i na celém světě. Tady musíme pokročit a zkrátka už nefinancovat takovéto aktivity. A já se teď dívám na Izabele Levin, která nás v poledne pohostila na události, eh, která se zabývala tající Arktidou a ta říkala, že eh, jsou eh, určité banky, jak Deutsche Bank, tak některé švýcarské banky, které prohlásily, že už nefinancují žádné uhelné elektrárny, protože je nepovažují za smysluplné projekty. A podobným směrem by se měly pouštět i státy a měly by dotovat spíše projekty, které potřebujeme. Takže, pane předsedo, já si myslím, že tento návrh je dobrým základem. Uvidíme, jak bude probíhat debata a jaké přijdou pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a nyní slovo kolega Duncan, ECR. Chairman, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Skupina ECR vítá tento návrh usnesení a považuje ho za značný pokrok. Chtěl bych eh, vznést několik poznámek k tomu textu. Eh, za prvé je potřeba zohlednit eh, ekonomickou realitu jednotlivých zemí, jejich stádium rozvoje a budoucí příležitosti. Musíme dosáhnout férových a ambiciozních závazků všech, všech zemí podle jejich potřeb a schopností. A měli bychom, se, měli bychom dosáhnout závazku omezení na dvě stupně Celzia. Nemá cenu t- pronášet nějaké výroky nebo pronášet závazky, jestliže je nebudeme schopni měřit. Takže je zapotřebí nastavit kritéria měřitelnosti a to nejen v rozvojových zemích, ale i v zemích rozvinutých. A e, konečně musíme poskytnout podporu těm, kteří potřebují snižovat emise. To je velký úkol pro mnoho zemí a my musíme pomáhat těm nejchudším a nejzranitelnějším v tom, aby e, se jim podařilo odstranit tyto výzvy. E, já bych rád viděl v této diskuzi pět hlavních výsledků roku. Musíme eh, se eh, musíme diskutovat eh, o tom, jakým způsobem se země budou zavazovat k závazku. Musíme se shodnout na hlavních prvcích vyjednávaného textu, to bude ten hlavní pokrok. Musíme se také posunout směrem k textu z roku 2015 a proskoumat otázky režimu financování, a zkoumat technologie a možnosti jejich reálného využívání, reálného a nejenom v laboratořích nebo ve školních učebnách. Pokud se nám toto povede, dosáhneme značného pokroku a znovu říkám, musíme hledat finance. Žádáme od světa poměrně hodně a e, je zapotřebí, aby byly k dispozici odpovídající finance na plnění závazků. Je tu několik konkrétních oblastí, kde si myslíme, že návrh usnesení by se dal upravit. E, odstavec 1, ten je založen na předchozích usneseních ke COP, ale myslím si, že by bylo dobré, když se podíváme na, ten, na tu globální kulminaci v roce 2015, tak to není splnitelné. I kulminace v roce 2020 by byla e, by byla příliš silná, protože i pozdější kulminace by splňovala ten dvoustupňový cíl. Měli bychom usilovat o 50% snížení do roku 2050. E, odstavec 2, e, ten se týká těch e, IN DCS a e, vyzývá e, velké ekonomiky, aby představili své INDC v prvním čtvrtletí roku 2015. E, v odstavci 5 musíme hovořit spíše o režimu založeném na pravidlech, když hovoříme o dodržování. A konečně musíme najít novou formulaci, která by zdůrazňovala adaptaci. To by měla být jádrem budoucí dohody. Ale s těmito výhradami si myslím, pane předsedo, že právě činíme velký pokrok k celé diskuzi a k, v, v celkových přípravách na Limu. Děkuji. Děkuji. Určitě zde budou další komentáře po e CR a nyní slovo liberálům. Děkuji, pane předsedo ve sportu eh, je taková ta nehmatatelná věc, které se říká forma. Není to žádný fyzický nebo psychický vztah, eh, je to kombinace různých abstraktních věcí. Někdy sportovec má formu nebo nemá formu a odvádí velice špatný výkon. V politice máme něco podobného a říká se tomu eh, moment, dynamika. V roce 2009 před Kodaní jsme si mysleli, že tu dynamiku máme, že se nám povede dosáhnout mezinárodní dohody o boji proti klimatickým změnám, ale nastalo veliké zklamání. Někteří z nás tam byli, e, jiní e, e, se možná, jiní možná přihlíželi odinut a od té doby už se ta forma nevrátila v boji proti klimatickým změnám. A tentokrát před Paříží a nejkratší cesta do Paříže vede tentokrát přes Limu, paradoxně. Tentokrát cítím, že forma se navrací, že opět sílí. A to z různých důvodů. Jeden z nich je negativní cítíme, že roste naléhavost a že nám problém začíná přerůstat přes hlavu. Před dvěma týdny byla vydána zpráva meteorologické organizace v Ženevě, která přišla s novinkou, že koncentrace CO2 nikdy nebyla vyšší než dnes. Máme také zprávy z USA a dalších částí světa které přímo svazují eh, přírodní katastrofy s klimatickými změnami. Takže to je eh, jeden důvod. Problém je čím dál naléhavější. Na druhé straně eh, soukromý sektor se začíná hýbat. A hýbe se mnohem více než předkodaní. Firmy investují více do čistých technologií. I v Číně roste obrovský trh s čistými technologiemi. Investice do fosilních paliv, tak americké univerzity stahují e, své investice z uhelného a e, ropného průmyslu. E, rodina Rockefellerů oznámila, že stahuje 50 miliard dolarů z investic do fosilních paliv. To je další známka té navracející se formy. A já bych byl rád, kdyby teď přicházely další a další zprávy, ze kterých by plynulo, že boj proti klimatickým změnám a úsilí o nízkouhlíkovou ekonomiku nemá nutně negativní dopad na konkurenceschopnost evropského průmyslu, že naopak to evropský průmysl a jeho konkurenceschopnosti ještě posiluje. Takže já tady tu formu cítím. Pan Kimonův summit byl povzbudivý, slyšel jsem povzbudivé prohlášení nejen od slavných amerických herců, ale naštěstí i od těch, kteří nemusí nic předstírat a hrají sami sebe, eh, jako je prezident Obama nebo další. Čína a Spojené státy eh, se eh, sešly a našli společnou řeč a rozhodně si musíme dát pozor, jakožto Evropská unie, abychom eh, jaksi nezůstali pozadu. Eh, proto eh, upřímně doufám, že Evropská rada také nebude nic předstírat 23. a 24. října a že odsouhlasí velice silný klimatický a energetický balíček pro budoucnost Evropy. Pane předsedo, Lima je jenom jeden krok na cestě do Paříže a já doufám, že budeme moci využít našeho vlivu k tomu, abychom posílili svou formu a konečně dosáhli rozhodnutí, které je v Paříži příštího roku potřeba. Děkuji. E Děkuji a nyní paní Rodriguez Rubio. Gue. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Vy mě již znáte hodně dlouho. A často jste hovořili eh, o jiných vrcholných setkáních, zatímco já eh, o něco takovém hovořím poprvé ve veřejné instituci. A vidím tím pádem vrcholné setkání trochu jinak než vás. Já jsem eh, viděla toto setkání v optikou sociální problematiky. Já jsem tady nová, ale učím se velice rychle a Děkuji vám eh, za diskuzi dnes dopoledne o eh, těch povolenkách zdarma. To bylo pro mě zajímavé. A ve, v komunikaci s kolegy jsme tady cítili, že existují eh, lobby, že existují různé vztahy a různé tlaky. 400 tisíc lidí minulý týden se eh, sešlo v New Yorku, byli a to kvůli eh, spravedlnosti při opatřeních eh, o, klimatickém, o klimatických změnách. Já jsem chtěli se zúčastnit toho jednání, ale nebylo možné, aby se zúčastnili. Mnohé státy i Evropská unie vyvinuli velké úsilí, ale prakticky eh, se při těchto jednáních vrcholových jedná o obranu průmyslu, jako kdyby ochrana průmyslu vždycky znamenala, byla kompatibilní i s ochranou lidských práv. Eh, rezoluce jsou plné krásných slov, ale chybí tady fakta, chybí tady činy a to je vidět i na výsledcích hlasování dnešního dopoledne. Potom v prosinci bude e, vrcholné setkání národů, tedy těch národů, které jsou ovlivněné těmito změnami a bude zároveň i vrcholné setkání na OSN. A mělo by dojít k smlouvám, které by byly vázané, smlouvám, které by byly založeny na e, rovnováze, na solidaritě, aby Eh, se omezilo zvyšování teploty eh, planety a nešlo přes 2 stupně. Eh, hovoří se o spotřebě, hovoří se o, o lokální spotřebě průmyslové, jedná se o podpoře lokálním ekonomikám a o, a o nezávislosti v v samozásobení. Nicméně, nicméně průmyslový sektor dokáže neustále na základě uh, současných pravidel ještě i profitovat ze situace. My jsme to viděli i na těchto diskuzích. A i tento výbor vlastně rozhodoval ne na základě objektivních vědeckých kritérií. Jak tedy máme pokračovat, když se nám nedaří se postavit proti tedy zájmům podniků, které e, vlastně působí na našich územích. Děkuji. A e, zelení nyní. Děkuji, pane předsedo. Je skvělé, že mi tady kolegové říkají, jak moc velké mají obavy vzhledem k tomu, k té globální e, dohodě. Ono je někdy těžké nebýt cynický, když člověk slyší tyhle ty velké závazky a sliby a tak, dále, a tak dále. Dobře, vezměme to tady jako něco, co skutečně máme, tyto závazky a pojďme bojovat, protože nikdy je obtížné se potom uvědomit, že v roce 2009 byl, byla Kodáň a já si pamatuji, že tehdy probíhaly klíčové rozpravy v, na plenárce ve Štrasburku, myslím, že to bylo v roce 2009, už mám pocit, že to je hrozně dlouho, uh, a všichni premiéři vlád jeli do Kodaně a říkali, že to je jejich hlavní priorita, musíme tedy začít konat a tak dále. To bylo, tak byla hesla, která říkali všichni politici i na naší plenárce a poté eh, to všechno zkrachovalo a vlastně i naše pozornost se obrátila úplně jinam. A eh, Většinou už potom toto téma se projednávalo někdy v pondělí třeba v 10 hodin večer na plenárním zasedání, takže potom už se najednou zdálo, že vlastně už nám ke klimatickým změnám vůbec nedochází a je zvláštní, že předtím jsme tady poslouchali od eh, všech těch premiérů, že tady klimatické změny jsou naprosto zásadní prioritou a výzvou a pak najednou to vypadalo po čtyřech letech, že už nic takového se vlastně neděje. 5% v Evropě eh, dnes, eh, v dnešní době v Evropě o 5% ročně roste podíl obnovitelných zdrojů energie. To je obrovský růst a když tady vidíme tyto všechny změny, tak pět let po Kodani teď najednou hovoříme zase o tom, že aha, máme tady skvělé zprávy, možná se nám tady zase sbírá ta dynamika, ta forma. A je to někdy eh, skutečně eh, podivné. Myslím si, že by bylo mm, dobré, kdyby politici, ne, a to i někteří tady v tomto zasedacím sále, eh, se podívali na to, jestli jsou konzistentní, jestli se vyjadřují pořád stejně za celá léta, aby tady skutečně začali hovořit eh, tak, aby si neodporovali. A ono je potom, uh, eh, op- není tak překvapivé, když slyšíme, že nám lidé tolik nevěří, protože možná toto by mohl být jeden z těch důvodů. Nicméně tedy budeme všichni teď společní, uh, budeme tedy všichni teď spokojení, budeme spolupracovat směrem tady do Paříže, pojedeme tam přes Limu, dobře. Uh, a já si myslím, že v tuto chvíli mám pocit, že skutečně celá řada lidí v terénu chtějí změnu, pracují na změně a žádají uh, politické elity, aby teď už skutečně něco udělali, aby skutečně uh, nejenom eh, přispívali slovy, ale také penězi. A tady si myslím, že skutečně je třeba, abychom lidi poslechli jako politici, protože jinak ani ty politické projevy, které jsme si tu dnes vyslechli, nebudou jaksi mnoho platné. Veliká otázka pro Limu je samozřejmě spolehlivost Evropy. A tady bych skutečně chtěl požádat Evropskou komisi, která vypra- vytiskla krásné letáky, které rozdává v New Yorku, kde ukazuje, že teda Evropa dělá skutečně obrovský kus práce, že je světovým lídrem v této oblasti a tak dále, ale včera třeba Barroso v New Yorku říkal, ano, my jsme vůdci, že třeba do roku 2050 máme obrovské eh, cíle, ale prosím, vymažme tyto, eh, tyto výroky eh, z Barozova projevu. Že on říkal, že to je minus 95, ale to není pravda, těch 95%, protože podle současných čísel to skutečně v roce 2030 bude minus 80. Takže prosím řekněme to Barosovi, že skutečně je třeba se držet skutečných čísel. A ono se to týká i nás, protože skutečně jedna z nejdůležitějších priorit je reforma ETS. A dnes já jsem velice rád, že tady mohu dojít k závěru, že tady máme většinu pro to, abychom skutečně pracovali na reformě, která uh, potom povede k tomu, že budeme mít cenu, 30 eur za tunu eh, uhlíku, protože už jsme se tady skutečně dohodli, že na tom založíme ten náš seznam. Takže prosím, ale skutečně k tomu pracujme, a ne abychom potom, jak si přicházeli s novými a novými výmluvami, které nám podsouvá, eh, podsouvají zástupci průmyslu. Teď už slibujeme 10 let, že do roku 2020 eh, budeme jako rozvoj, rozvinuté země, že tady na to vyčleníme miliardy eur, miliardy dolarů, pardon. A potom se nemůžeme divit, že nám rozvojové země nevěří, protože pokud my těch 100 miliard dolarů skutečně neuskutečníme, pokud to nesplníme, tak se nemůžeme divit, že nám rozvojové země říkají, ano, oni hodně mluví, rozvinuté země hodně toho slibují, ale nic z toho není. Teď máme ještě 15 měsíců, můžeme skutečně začít něco skutečně dělat, nejenom mluvit, ale jinak, pokud to neuděláme, tak Paříž bude stejné fiasko jako Kodaň. Jinak prosím, přestaňme s těmito projevy. Grazie. Děkuji. A nyní promluví skupina FFDD kolega Matsuronis. Děkuji, pane předsedo. Peru sostinė Limoje bus surinkta. Děkuji. V Limně, což je hlavní město Peru, se bude konat klimatická konference u OSN už 20. A v podstatě to bude poslední zastávka před zásadním jednáním v Paříži, které proběhne v roce 2015. Ta konference by měla naznačit hlavní prvky globální dohody, která se bude týkat boje proti změnám, změnám klimatu. A tato konference by také měla přijít s nějakým návrhem znění této dohody. Vážené kolegyně a kolegové, já doufám, že si vzpomínáte na 19. konferenci, která proběhla ve Varšavě. Já jsem se účastnil tehdy jako zástupce tehdejší předsednické země v Radě EU, což je tedy Litva, byla tehdy. A když se teď dívám na to, jaké jsme tam měli naděje a na to, jakých jsme skutečně dosáhli výsledků, tak je jasné, že to jednání v Limě nebude zdaleka jednoduché. Je důležité, aby všechny jednající strany tam skutečně přišly s nějakými hmatatelnými výsvět, výsledky, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, emisí CO2. A aby tyto závazky byly přijaty Paříži v roce 2015 na 21. konferenci. Musíme si uvědomit a musíme zdůraznit, že evropská snaha sama o sobě nestačí. A riziko spočívá v tom, že po roce 2020 bychom mohli zajít za bezpečné ještě pořád hodnoty klimatických změn nebo hranice. Takže teď skutečně máme před sebou domácí úkol. Potřebujeme vypracovat konkrétní akční plán, potřebujeme mít konkrétní závazky ze strany všech zemí, abychom mohli uzavřít všechny mezery a abychom se mohli vyrovnat se všemi výzvami. Potřebujeme globální plán nejenom pro Evropskou unii, ale pro všechny světové země. Všechny země se musí uvědomit, že musíme opět zavřít ty nůžky, které se rozevírají mezi na jedné straně vědeckými eh, důkazy, vědeckým výzkumem a potom na druhé straně praxí. Závazky eh, pro snížení eh, emisí skleníkových plynů do roku 2020 a potom skutečný stav, tam je obrovský rozpor. A stávající trendy vlastně ukazují, že naše snaha nestačí na to, abychom dosáhli toho cíle dvou stupňů. Je třeba tady více tlačit na ostatní země, na soukromé firmy, finanční instituce, na zástupce odvětví, abychom našli nějakého eh, společného jmenovatele, nějaký konsenzus, protože pouze společně můžeme dosáhnout hmatatelných výsledků. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní eh, kolega Sujka. Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěla připojit do této debaty, protože jsem velice ráda, že v našem výboru už několikrát i během předchozího funkčního období jsme se zabývali klimatickými změnami. Teď tady máme nový návrh usnesení, který je velmi ambiciozní, ale nejdůležitější je skutečně snížit eh, emise skleníkových plynů o 50 do roku 2020. A nejsem ráda, že tady slyšíme, že se tady vlastně vrátíme na úroveň roku 1990, ale my jsme se zavázali k tomu, že snížíme eh, globální oteplování teplotu o 2 stupně Celzia a je tady třeba, aby se skutečně účastnili naprosto všichni, aby se zapojili všichni, abychom mohli skutečně všechno, co jsme slíbili, splnit do roku 2020 v souladu s kodaňskou dohodou. Já jsem v Kodani byla Zastupovala jsem Radu Evropy a místní a regionální úřady a samozprávy a musím říct, že bylo skutečně velké zklamání, že z toho samitu tehdy nic nevzešlo. Já mám velkou naději, eh, věřím, že v Paříži dosáhneme více. Sledovala jsem i výsledky samitu v New Yorku eh, včera a těším se na další jednání v Limě a v Paříži a věřím, že Paříži v roce 2015 skutečně se nám podaří eh, stanovit nějaké jasné cíle, a, aniž bychom tady opět jenom hodně mluvili a nič, nic reálného nedosáhli. Všechny členské státy tedy musí nadále pokračovat ve svých činnostech, nadále musí finančně přispívat. A já jsem rozhodně proto, aby také existovaly posílené tady pravomoci v oblasti sledování, předkládání zpráv a ověřování. Myslím si, že to je velice důležitá část tohoto balíčku, tohoto usnesení. Chtěl bych také změnit, zmínit ještě ty ceny uhlíku, o těch už jsme hovořili několikrát. Ale zase, že tady máme tady určitý souhlas, konsenzus, někteří ho vyjadřují hlasitěji než jiní tedy, že se musíme skutečně sami dohodnout, jaká ta cena má být. Ty globální hráči, o kterých už jsme hovořili, ti mají klíčovou roli. Samozřejmě mluvím o USA a Číně a já věřím, že po summitu v New Yorku budeme schopni dosáhnout dohody i s nimi. Chtěla bych také tady zmínit rozvojové země. Velmi často Eh, na ně svalujeme nějakou vinu, nicméně oni ke klimatickým změnám nepřispěli zdaleka tak, jako ostatní země. Nicméně trpí nejvíc, protože nemají dostatek finančních prostředků. U nás v Chorvatsku máme, eh, třeba vlastně už třikrát došlo k povodním a nemáme prostě finanční prostředky na to, abychom mohli postavit veškeré eh, vodní nádrže a přehrady a tak dále, ale to odbočuji. Takže chci říct, že vítám veškeré tyto snahy a chtěla bych toto společně s vámi tady dále prosazovat. Děkuji. Děkuji. Kolega Peter Lize. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Děkuji všem, eh, kteří se podíleli na vypracovávání tohoto návrhu usnesení. Eh, jo Leinen už zmínil eh, tu akci dnes v poledne, kterou organizovala kolegyně Levín a další. A já bych chtěl říci jednu věc, kterou musíme mít společně na zřeteli není jedno, kdy s ochranou klimatu začneme a jak rychle začneme. Existují takzvané eh, tipping points, body zlomu v ekosystému a jakmile tohoto bodu eh, dosáhneme, jakmile necháme věci běžet příliš eh, dlouho a nebudeme redukovat emise, tak nastane už nevratné zničení, nevratná škoda. Takový jednoduchý příklad. V přechodné zóně v severní Evropě, na, na pomezí severní Evropy a Arktidy, ale i v Rusku e, existují e, obrovské množství e, metanu zamrzlé v permafrostu. A až tato zmrzlá půda roztaje, bude toto obrovské množství metanu uvolněno. A tím pádem už nebude mít smysl dále redukovat CO2, protože ho bude v atmosféře e, velice mnoho. To je takový e, konkrétní případ, přestože ho uvádím abstraktně. Prostě může nastat chvíle, kdy už je příliš pozdě. Eh, zkrátka, že sto let neděláme nic, tak potom už to nebude možné eh, opravit. Eh, je více takových příkladů bodů zlomu, kdy zkrátka se spustí nevratné procesy, které změnu klimatu velice urychlí a posílí. Takže opravdu tato otázka spěchá. My musíme společně dělat vše pro to, abychom dosáhli mezinárodní dohody tato dohoda nebude dokonalá. Kdyby si ji napsal každý sám, vypadala by patrně trochu jinak, než když se na něčem scho- musí, musí shodnout všechny státy světa. Takže musíme k tomu přistupovat pragmaticky. Uh, a e, sice vznášet vědecky podložené e, požadavky, nicméně musíme si uvědomit, jaké nutné procesy musí proběhnout a je důležité, aby se zapojili opravdu všichni. E, já už jsem naznačil ráno něco o roli průmyslu. Jsem velice rád, že jsme vyhráli hlasování o tom seznamu úniku uhlíku, ale nemůže to být tak, že průmysl řekne politikové, politikové politici, vytvořte celosvětovou dohodu a potom ji celosvětově nedodržovat. E, chemický průmysl v Evropě má i e, továrny v USA a e, můžeme říct, Obama má dobré návrhy, podpořme je. A místo toho proti tomu budeme bojovat v Evropě i v, v USA. Výsledkem bude globální dohoda, která vyřeší všechny problémy. Eh, ještě bych se chtěl zmínit s určitou opatrností o nevládních organizacích a o našich zelených přátelích. Eh, jejich role by neměla být v tom, že říkají, Evropa musí dělat víc a eh, stále dokola, ale musí přispívat ke globálnímu řešení. Proto velice vítám zapojení nezávislých organizací, některé z nich velice dobře znám a ty podporují například společnosti v Číně Eh, v Číně eh, začíná toto téma přicházet na pořad jednání a to je dobrý signál. Evropa nevyřeší eh, tento problém sama, ale musíme se k tomu řešení postavit nějak inteligentně společně pokud jde o tu občanskou společnost, tak ta se eh, musí také eh, chopit eh, iniciativy. Už probíhaly v nedávných dnech demonstrace a my máme velkou šanci všichni společně, nejen politici nebo nevládní organizace, ale například i umělci nebo další, společně přikročit k činu a přispět k řešení. Eh, další bod eh, letecká eh, doprava. O tom se zmínil pan předseda a námořní doprava. Já bych se k tomu chtěl vyjádřit konkrétněji. Já si myslím, že ti, kdo jsou odpovědní za klimatické změny, kteří se sejdou v Limně, musí vyslat jasný, jasný signál organizacím civilní letecké dopravy a mezinárodní námořní dopravy IMO, že od Kyoto 97 eh, mají tyto organizace za úkol řešit problémy spojené s klimatickou změnou ale eh, on, on je eh, hodně mluví, tyto organizace. Nicméně tady funguje celá řada brzd. A je to je a těch brzd je ještě víc u ICAO a IMO e, než v UNCCC. A my e, musíme zajistit, aby z Limy a Paříže e, vzešel jasný požadavek, který vyřeší problémy a nasměruje nás jinou cestou. Jinak to fungovat nebude a e, já bych rád podal pozměňovací návrh v tom smyslu, že e, nejen apelujeme na tyto organizace, ale že jim ukládáme e, určité lhůty, a nebo že to bude potom delegováno na někoho jiného. Děkuji. Děkuji, Peter. A pan místo předseda, pane předsedo, milí kolegové, ano, Všichni zde tady jsme vyslechli tu litány o vrcholových setkáních a o všech těch mm, ohroženích, která ohrožují naši planetu, ale je škoda, že jsme nepostoupili mnohem e, víc e, v e, Kodani, když jsme tam měli delegaci a byla tam i delegace Envy. A, a je to nejenom zklamání, ale je to vlastně i odklonění od té cesty, kterou jsme doufali, že nastoupíme a už jsme se toho téměř dotýkali toho vítězství, že možná dospějeme k nějaké eh, dohodě, ale nakonec jsme byli svědky obrovského obratu směrem zpátky a všechny ty vrcholová, všechna ta vrcholová setkání, která jsme zažili od roku 2009, nás eh, pokaždé zklamala a pokaždé Eh, ta, eh, to zklamání bylo větší a větší. A přesto toto setkání eh, v New Yorku, které připravuje jak Límu, tak Paříž, tak nebylo sice výjimkou z pravidla, ale je to setkání v kontextu, který je tak trochu jiný a odvažuji se říci, že to klima se celkově vyvíjí. My jsme viděli, že občané se mobilizují v desítky měst ve světě zažili to uh, občanské, občanskou mobilizaci minulý víkend a v New Yorku bylo obrovské množství lidí, které manifestovalo a to bylo celkem neočekávané. A to, co je zajímavé, je také, že máme tady mobilizaci a určité uvědomění se v světě ekonomiky, což uh, je vlastně uh, docela pozbudivé. Nikola Stern, například ekonom, říká, že boj proti klimatickým změnám díky díky tedy technologiím, které se obracejí k, nekorban, k neuhlíkovým technikám, má dobrý dopad na ekonomiku a Stejně tak měnový, Mezinárodní měnový eh, fond říká, že tento boj proti klimatům vlastně nebrání ekonomickému rozvoji, ale naopak stimuluje tento kreativitu a tento ekonomický eh, rozvoj i podniky. A v New Yorku jsme dokonce slyšeli, Eh, eh, giganta aziatského, který řekl, že eh, se bude angažovat proti kácení lesu. A viděli jsme i i giganta amerického průmyslu, který říká, že se odkloní od využívání fosilních paliv, fosilních zdrojů. Ekonomický svět se zdá, že si uvědomuje, že ta eh, problematika je vážná a technologie eh, se obrací také k fotovoltaice, k ukládání energie, k inteligentním zdrojům, takže je důležité v současné době, aby se dospělo tedy k ambiciozní politické dohodě aby nakonec se stanovila nová pravidla ekonomické hry, aby došlo k investicím na dlouhou dobu, které budou výhodnější a nepů- které by nepřáli jenom bezprostřednímu výdělku. Ale to je právě role politiku, aby se k tomuto dospělo. A tyto podniky ekonomické už to ví, já jsem to velice slyšel dnes ráno v diskuzi, kterou jsme měli o e, uhlíkových emisích, tak jsem také slyšela, co se tam říkalo, ale já e, říkám, mluví se hodně, to je důležité, ale bez, e, bez dokladů, bez tedy důkazů nic nebude možné uskutečnit. Děkuji i za ten závěr. A nyní kolega Balkso na, za nezařazené. Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2009 eh, jsem byl eh, poslancem Evropského parlamentu 10 měsíců a byl jsem náhradníkem v Envy. Tehdy jsme se připravovali na klimatický summit v Kodani. Eh, o pět let později mám pocit, jako by se zastavil čas Eh, slyším tady eh, stejná slova, eh, slyším tady, že Evropská unie a Evropský parlament na sebe vezme odpovědnost, vytyčí si ambiciozní cíle. To je v pořádku, musíme jít příkladem, ale když poslouchám zelené, tak tím hovoří o ještě ambicioznějších cílech. A většina je podle všeho podporuje. A přesně stejné to bylo předkodaní. Jaký je tady společný jmenovatel? Vzhledem k tomu, tomu, že eh, USA a Čína se minule odmítly zúčastnit eh, v New Yorku eh, proběhly eh, v uplynulých dnech diskuze eh, o tom, kdo má jaksi zlatou medaili za znečišťování, zda USA a Čína, nebo zda mají dostat oba stříbrnou medaili, protože jsou na tom stejně, já nevím. Mně se zdá, že hlavním cílem je zajistit, aby také na sebe vzali právní odpovědnost, protože jde konec konců o globální problém. A Evropská unie si sice může zamést před vlastním Prahem, ale ten problém je celosvětový. Hovoříme o emisích a e, my máme na svědomí 13% e, těch emisí. Takže ano, my musíme mobilizovat e, občanskou společnost, plnit naše cíle, samozřejmě. Ale zjišťujeme, že Evropská unie, která má 500 milionů obyvatel, a mají její šéfové státu a vlád politickou vili, vůli, tlačí na ně lobbysté, aby něco dělali a co Evropský parlament, co členské státy Evropské unie. Potřebujeme je zapojit všechny a všichni by měli eh, být voláni k odpovědnosti, protože jinak nedosáhneme výsledků, kterých dosáhnout chceme. Eh, my chceme něco, co bude závazné a na co se bude dát dohlížet, co se bude dá implementovat a případně volat lidi k odpovědnosti, eh, pokud by neplnili výsledky, neplnili cíle. A to musí zahrnovat i ty největší znečišťovatele, jinak to nebude mít cenu. Děkuji a nyní slovo místa předsedkyni místopředsedovi Javory. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes dopoledne a odpoledne jsme hovořili už hodně o významu tohoto boje proti klimatickým změnám, co už jsme udělali, co ještě musíme udělat. A samozřejmě můžeme hovořit o celé řadě aspektů, o zelené ekonomice, o zelené společnosti, o skutečném přerodu, o tom, jak to prospěje naší ekonomice. Můžeme také hovořit o tom, jak můžeme restrukturalizovat celou společnost, abychom zajistili, že budeme mít udržitelné hospodářské politiky, které budou přijatelnější pro společnost. Ale já chci hovořit konkrétně o jednom bodu, na který chci upozornit. A tady vlastně navážu na to, co říkal pan Líze. Pan Líze měl naprostou pravdu, když hovořil o tom bodu zlomu skutečně to bylo přesně ono, protože je, jsou tady body zlomu a jsou velmi důležité. Existují určité situace v rámci globálního systému, kdy dojde k bodu zlomu a potom už prostě není návratu, už nemáme žádnou kontrolu nad tím, co se děje. Zároveň kolega Líze hovořil o tom, že se že k tomu bodu eh, zlomu může dojít někdy k budoucnosti, jako by to teprve bylo, bylo na horizontu. Ale já mám pro vás špatnou zprávu, vážené kolegyně a kolegové, protože ty body zlomu nejsou v žádné vzdálené budoucnosti. Ony jsou velmi blízko, jsou už za rohem. A pan Líze hovořil o tom, o celé té záležitosti s uvolňováním metanu z permafrostu, který je v, na Sibiři. Uh, že tedy tento metan tedy může dojít k jeho uvolnění v případě rozmrznutí. A to není něco, k čemu může dojít ve vzdálené budoucnosti. Ono už letos vlastně vyšly vědecké články, které hovoří o tom, že už se to děje. Takže tady hovoříme o bodu zlomu, po, který když přijde, tak po něm už jaksi nebudeme nikdy moci tu naši bitvu vyhrát. A to je něco, co musíme považovat skutečně za velice blízký problém. To problém, s kterým se teď musíme už potýkat. A další příští generace se na, na nás nebudou ptát, jaké jste měli pragmatické udál, e, nápady, jestli jste e, došli k nějakému kompromisu, jestli jsme hovořili s USA a s Čínou. Na to se ptát nebudou. Budou se nás ptát, co jste udělali. Udělali jste všechno, co bylo ve vašich silách, abyste zajistili, že můžete nám zajistit důstojný a přijatelný život? který bude důstojný a přijatelný a vlastně k žití pro všechny. A Evropská unie nemůže samozřejmě tuto bitvu vyhrát sama o sobě. Viděli jsme to v minulosti, vidíme to nadále, že tedy my jsme ten nejaktivnější region. Evropská unie je skutečně jedním z hlavních aktérů na mezinárodní scéně. My jsme ti, kteří dělají, odvádějí tu nej, těžší práci. Můžeme samozřejmě být prostředníky, můžeme se snažit zajistit, že tady i celosvětová komunita Eh, se zhostí svého dílu práce, ale samozřejmě nesmíme uh, ztrácet odvahu, nesmíme dospívat ke kompromisům, které nebudou ambiciozní, protože pokud my něco neuděláme, tak to za nás neudělá nikdo jiný. To je náš úkol jako Evropské unie. To je náš úkol jakožto Evropského parlamentu. Musíme být odvážní. A proto si myslím, že náš výbor, výbor pro životní prostředí, právě má teď na svých bedrech tento úkol. Musíme zajistit, že Evropský parlament a Evropská unie skutečně odvedou veškerou práci, kterou mohou. To je skutečně naše poslání, naše mise. A věřte mi, naše děti a naši vnukové se nás budou ptát, zda jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. Děkuji. Grazie. Děkuji. Pánu místopředsedovi Javorovi, kolegyně Gardini. Děkuji, pane předsedo. Sleduji toto téma od té doby, kdy jsem vstoupila do parlamentu v roce 2008, čili od té mytické konference v Kodani, kde mnozí z přítomných eh, tam byli a prošli jsme společně to eh, kolektivní trauma, mohla by se tomu tak říci, té konference, která byla uvedena jako konference, která by konečně vyřešila eh, tento problém a to eh, účastí také médií, ta média vyvolala atmosféru velkého očekávání, ale nakonec došlo k obrovskému propadu a výsledek byl takový, jako všichni známe. Musím říct, že já jako nováček jsem se tehdy divila, že to očekávání bylo tak obrovské, protože před několika měsíci tehdy jsem byla ve Washingtonu a potkala jsem se tam se senátory, kteří stáli eh, všichni na demokratické straně, protože eh, republikáni se s námi setkat nechtěli, protože pro ně je téma eh, klimatických změn a protokol Kyoto, to je pro ně strašák. A všichni řekli, že Spojené státy by nikdy nepodepíšou takovouto dohodu a naprosto vyloučili, tito demokraté tedy, že by Obama něco takového mohl podepsat, protože neexistoval eh, v americkém zákonodárství žádný zákon, který by případně jeho podpis podpořil. To bylo pro ně vlastně ne, neústavní. Čili já jsem se trochu divila tomu, že se kolem té konference vyvolalo takové obrovské očekávání. Eh, byl tam rozdíl mezi realitou a mezi tím, jak se ta realita představovala. A eh, dělalo mi starosti, když jsem viděla, že Evropa si tak vyprávila takovou hezkou pohádku. Potom došlo ke krizi a krize, kromě jiných dramatických eh, účinků, eh, nás, postavila, nás postavila před eh, realitu, před skutečnost. A možná teď Evropa je konkrétnější, přestala si namlouvat, že je obrovským lídrem a že bude kráčet vpředu před ostatními. A přestane si, přestane si myslet, že je osamocená, pokud eh, za ní netáhnou davy. Takže já si myslím, že jsme v současné době v situaci, v níž bychom mohli dospět k nějaké dohodě. Pokud nám se nepodaří uzavřít globální dohodu, tak eh, nemá smysl, abychom v tom pokračovali. Můžeme tedy pokračovat v tom úsilí, ale ty výsledky budou opravdu naprosto bezvýznamné a nedospějeme k žádným konkrétním dopadům. Já si myslím, že Líma a Paříž budou věčně eh, okamžikem, kde bude moci eh, se dospět ke globální dohodě. A my, spíš než bychom si říkali, že musíme být odvážní a pokračovat eh, kupředu, tak myslím, že eh, se z nás musí stát osoby, které vedou dialog. Pokud my eh, produkujeme 12%, 13% znečištění globálního, tak jsme menšinou a menšina může být osvět, osvícená, může to být menšina inteligentní, ale ten musí tato menšina přesvědčit tu většinu, nemůže tu eh, většinu vlastně donutit k rozhodnutím. Takže já si myslím, že bude dobré, když nám se podaří dospět k takové globální dohodě, eh, o níž my jsme všichni přesvědčeni, že to je jediný způsob, který můžeme čelit tomuto problému, protože jinak eh, to bude nemožné. Já myslím, že dnes jsou konečně podmínky, které jsou proto příznivé. A já si přeji, aby tato práce dospěla k dobrým výsledkům. Doufám, že k této globální dohodě, o níž tak dlouho už hovoříme, budeme moci dospět. Děkuji. Děkuji Elizabetě a nyní slova kolegalovi. Thank you, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat těm kolegyním a kolegům, které, kteří se účastnili té dnešní mojí akce společně s Jo eh, Leinenem a Petrem Lízem. Už jsme se o tom několikrát dnes zmínili. Takže bych tuto příležitost chtěla využít k tomu, eh, že bych vás všechny informovala o tom, co jsme tam vlastně prezentovali. Měli jsme tam čtyři vědce, přední vědce, které se týkají, eh, kteří se zabývají výzkum, výzkumem oceánů a polárních oblastí a kteří nám popsali, jaké jsou, jaké jsou nejnovější zjištění vědecká, pokud jde o klimatické změny a jejich dopad na oceány. Myslím si, že to, co říkal kolega Davor o tom, že tedy jo, Javor o tom bodu zlomu a tak dále. Já myslím, že několik už jich máme za sebou, těch bodů zlomu. Například pokud jde o zvyšování hladin oceánů, tak několik skupinu, skupin věd, vědců a výzkumníků dospělo k podobnému závěru. Myslím, že dvě z těch zpráv byly zveřejněny nedávno v květnu na univerzitě v Kalifornii a ještě jedné, kde se hovořilo o tání ledovců a ledového pokryvu a obě tyto nezávislé výzkumné skupiny zjistily, že tání některých ledovců už je nezvratné, už se nedá zastavit a povede ke zvýšení hladin až o 4 metry. Možná k tomu nedojde během tohoto století, to je tady taková malá útěcha, kterou máme, Ale jak rychle se to stane, to záleží na nás. Záleží to také na politických rozhodnutích. Možná bychom tady mohli pozastavit tu rychlost, s jakou se to stane. Nicméně dojde k tomu, každopádně. A, takže se musíme připravit na zvýšení hladin oceánu o 4 metry. To je jedna věc. A potom tady máme další ledovce, u kterých se může stát to samé. Takže kdyby vlastně e, roztála veškerá ledov, ledová pokrývka v Antarktidě, tak by to znamenalo zvýšení hladinu 55 metrů. Takže máme skutečně svoji budoucnost ve svých rukou a můžeme zabránit tomu, aby tomu došlo v zájmu dalších generací. Pokud jde o e, okyselování oceánů, to je také velmi velmi znepokojivá zpráva. Tady nejde skutečně o žádné hádání, o žádné předpovědi nejasné. Skutečně to je něco, co se dá měřit, že tedy pH našich oceánů klesá. A vidíme i v rámci toho našeho cíle snížení teplot o 2 stupně, že stejně dochází k velmi znepokojivému vývoji, že mořští živočichové eh, že to má vliv třeba na mořské živočichy, které, které mají vápenaté schránky. Skutečně k něčemu takovému nikdy dříve v evoluci této planety eh, nedošlo. Skutečně eh, máme třeba fotografie, na kterých je vidět, eh, že když snížíte třeba hodnotu pH o tu hodnotu, která se předpokládá do roku 2050, jaký to má dopad na, zoo, na plankton, na zooplankton. A to přitom je naprostý základ celého potravinového řetězce v oceánech. A tyto mikroorganismy se potom nemohou vůbec vyvíjet a to samozřejmě bude mít obrovské ekologické, ale také socioekonomické dopady. Už vidíme ty dopady v tuto chvíli na eh, mořské živočichy, třeba v USA, kde tedy eh, například ústřice nebo farmáři, kteří chovají eh, tyto mořské živočichy, skutečně jsou ohroženi právě touto, tímto okyselováním. Petr Líze už dále hovořil o tom, k čemu dochází v Arktidě. A já k tomu mohu už pouze dodat, že když hovoříme o nákladech na tento přerod, tak to musíme vždycky porovnávat také s budoucími náklady, které nám vzniknou eh, v souvislosti se záplavami. A už letos jsme měli obrovské, bezprecedentní eh, povodně ve Švédsku. To se nikdy v minulosti nestalo. Došlo k tomu na západním pobřeží Švédska, dále došlo k obrovským lesním požáry, požárům nejvě- největším požárům, které vůbec Švédsko zažilo v moderní historii. A to samozřejmě jsou obrovské hospodářské náklady, které musíme také vzít v úvahu v celé té diskuzi o tom, jak bude obtížné pro náš průmysl, aby se přizpůsobil změnám. Během semináře jsme tam také měli eh, předsedu eh, organizace Eurocoal a já jsem se ho ptala, co oni dělají, jestli oni nějak zohledňují ve svých plánech a strategiích do budoucna eh, tyto změny, jestli plánují eh, tedy zastavení těžby uhlí, což musí udělat, pokud chtějí dosáh- chceme dosáhnout toho cíle snížení o 2 stupně. A on řekl, ne, nic takového neděláme, takže to bylo také zajímavé. My tedy víme, že je třeba abychom skutečně si stanovili jasné politické závazky a plány. A někdy dokonce bude asi potřeba přikročit k zákazům, abychom vůbec donutili zástupce průmyslu, aby se někam pohnuli. Myslím si, že to je právě zodpovědnost, která leží na této naší generaci politiků. Je třeba, abychom umožnili obnovitelným zdrojům energie fungovat, abychom zajistili, že budou ziskové v s fosilními palivy. A tak tomu není. Dokud tedy eh, emise CO2 nestojí, dokud tedy eh, emise CO2 stojí 5 euro za tunu, tak k tomu skutečně nedojde. Takže je třeba skutečně zatlačit na ostatní, náradu a ostatní, abychom dosáhli velmi eh, ambiciozních cílů, abychom měli závazné cíle pro energetickou účinnost a tak dále. Já skutečně doufám, že se zhostíme této zodpovědnosti a že během dalšího zasedání rady skutečně bude přijato to velmi důležité rozhodnutí. Poslední příspěvek, kolega Vědzi. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já myslím, že tady velmi správně zaznělo, že jsme byli příliš optimističtí, pokud jde o Kodaň. Ten optimismus byl přehnaný. A často právě k tomu dochází, že když máme příliš vysoká očekávání, tak potom dojde k velkému zklamání. Celá řada signálů ukazovala tehdy na to, že Kodaň nebude úspěšná. I v, během dvoustranných rozhovorů jsem zaznamenal jako polský europoslanec a předseda výboru pro evropské e, záležitosti, jsem měl k dispozici informace o tom, že ten summit nebude úspěšný. Protože bez přispění největších hráčů, největších znečišťovatelů prostě není možné dosáhnout potřebné dohody. Na druhé straně, tehdy jsme měli také optimistické signály, pokud šlo o dohody přímo v jednotlivých odvětvích. Pokud jde o nejlepší dostupné technologie, které jsou zaměřené na snižování emisí. A kdybychom tehdy se vydali touto cestou, tak si myslím, že by se nám bývalo podařilo dosáhnout v posledních pěti letech velkého pokroku, krok za krokem. Mohli jsme dosáhnout pokroku založeného na nejlepších dostupných technologiích. Eh, jednání probíhala ve Varšavě, v České republice, účastnili se tam všechny tedy členské státy, které to zajímalo a také veškeré subjekty, které třeba eh, byli z eh, odvětví těžkého průmyslu a tak dále. Pokud jde o další summit, tak já mám poměrně umírněná očekávání. Ale musím říci, že v tuto chvíli už je naprosto nezbytné a nevyhnutelné dosáhnout globální dohody. Pracujeme pod tlakem, což náš pokrok ještě urychlí. Protože možná nedosáhneme dokonalých řešení, ale prostě musíme se s tou realitou nějak vyrovnat. Takže tady ještě jedna věc, kterou chci říci. Možná máme dobré úmysly, ale oni se dají různě ze strany našich partnerů vykládat. Já vám dám jeden příklad. Dohoda o snižování emisí v leteckém průmyslu, v letecké dopravě, tak tam je situace následující. Některé aerolinie vůbec nemají sloty na to, aby mohli létat přes Sibiř. Ale jiní leteční dopravci ty sloty mají. A jsou to dopravci, kteří jsou mimo eh, Evropskou unii. Tím pádem ale oni mají potom konkurenční výhodu. A jde to na úkor evropských dopravců, kteří přitom ale dodržují veškerá pravidla. A vezměme to také z historického hlediska. Evropský průmysl, průmysl v EU, byl částečně relokován, přesunut mimo EU, protože tady máme, eh, mimo Evropskou unii existují méně přísné požadavky a levnější pracovní síla. Nedávno před dvěma lety došlo k, třeba k tomu zhroucení textilních továren v Ázii, kdy tam zemřela eh, velk, zemřel velký počet lidí. A potom jsme ale zjistili, že celá řada těch pracovníků, kteří zahynuli v té bangladéšské továrně, přitom pracovala vlastně pro evropské firmy, dodávala tady suroviny a oblečení pro evropské firmy, pro evropské spotřebitele. Bohužel celá řada firm nedodržuje standardy. A výsledkem je, že místní obyvatelé tím trpí, trpí tím životní prostředí, klima a my potom svým způsobem z toho máme nějaké, nějaký užitek, nějakou výhodu. Je to takový hořký závěr, ale je třeba k němu dojít během dnešní debaty. A chtěl bych poznamenat, že do toho vstupuje celá řada faktorů během takovýchto vícestranných vyjednávání. A musíme je všechny vzít v úvahu, pokud chceme dosáhnout nějakých cílů, které jsou spojené s bojem proti změnám klimatu. Někdy je to skoro až paradoxní. Zástupci odvětví, které třeba vyrábí v Číně eh, zařízení pro využívání eh, alternativních energií, třeba větrné energie a solární a tak dále, tak tento sektor v Číně prožívá naprosto obrovský eh, rozkvět, ale přitom ta země samotná, jako Čína, je stále větším znečišťovatelem. Tyto rozpory jsou obrovské. Existují obrovské rozdíly nejenom mezi Evropskou unii a zbytkem světa, ale také v rámci Evropy jako takové. Nedávná rozhodnutí například německé vlády, že sníží podporu pro obnovitelné zdroje energie, tak k tomu došlo ne proto, že by výrobci obnovitelných zdrojů energie nedop- nepotřebovali tu podporu, ale došlo k tomu snížení podpory proto, že obnovitelné zdroje energie mají dopad na ceny energií. Ale energie z obnovitelných zdrojů eh, totiž bývá dražší a ne všechny členské státy si to mohou dovolit. Takže některé se vlastně rozhodly jít jiným směrem. Ačkoliv bychom všichni chtěli jaksi podporovat příslušné programy a poskytnout rovné podmínky a svým dílem se zasadit o dosažení cílů. A úplně poslední věc. Chtěl bych tady nadnést jedno téma, které je velice relevantní, a která se nám v těch rozpravách vrací. A to je Ukrajina. Je to náš sousední stát, který má průmysl, který je velmi náročný na energie. Nicméně neexistují žádné výpočty a žádné, žádná měření pro jednotlivé obce. Nemají tam třeba ani plynoměry. Jeden z jejich politiků, bývalý ministr zahraničí, řekl něco v tom smyslu, že když chceme skutečně pomoci Ukrajině, možná bychom neměli hledat alternativní způsoby, jak dostat do Evropy plyn, ale možná by bylo lepší kdybychom financovali nákup plynoměrů pro ukrajinská města. To by přitom Evropská unie mohla udělat. A to by vedlo k nějakým dosažitelným, hmatatelným výsledkům, k měření, který, které by možná potom vedlo ke změně priorit. Bylo by to těžko proveditelné, ale skutečně by to mohlo o 10 miliard metrů krychlových snížit spotřebu energie na Ukrajině. Když chceme posílit ochranu klimatu, můžeme to udělat různými způsoby neexistuje žádné univerzální řešení, které by bylo schudné pro všechny. Nejde o to stanovovat se jenom ambiciozní cíle, ale jde o to také, abychom vzali v úvahu veškeré specifické podmínky jednotlivých členských států EU, protože Evropská unie chce být tedy vedoucím hráčem, ale musíme vzít v úvahu také to, jaké podmínky mají naši sousedé a partneři mimo EU. Máme ještě další dva příspěvky kolegyně Vidněvská. Dámy a pánové, pane předsedo, moc krát děkuji. Pokud nedosáhneme globální dohody, tak eh, dosáhneme kýženého úspěchu, sice ochrany klimatu. Já už nebudu opakovat to, co říkali předchozí řečníci, ale chtěla bych upozornit na odstavec 3 usnesení. Zdá se mi, že tady opakujeme stejnou chybu, eh, která se dopouštíme každoročně. A konkrétně tady, že Evropská unie tady připomíná a zdůrazňuje, že ty země, které už e, snižují emise, by tak měly činit i nadále. Samozřejmě, že my všichni víme, že musíme chránit životní prostředí, to povědomí o tom stále roste, ale ne stejně rychle, ne stejně rychle všude. Právě v Evropské unii je to povědomí nejrozšířenější a právě proto Evropská unie tady má nejlepší právní řešení pro ochranu životního prostředí. Pokud se nám podaří přesvědčit naše největší znečišťovatele, aby snížili své emise, eh, tak to bude nejlepší, protože oni právě jsou zodpovědní za stále rostoucí podíl emisí globálních, protože Evropská unie je zodpovědná pouze za 10% z nich. Myslím si tady, že bychom neměli se jenom jednostranně k něčemu neustále zavazovat, ale že bychom měli skutečně se snažit eh, udělat něco i proto, abychom přesvědčili ostatní. My už stejně máme ten nejpřísnější politiky, máme nejpřísnější opatření A potom jsou tady ostatní, kteří nechtějí vůbec nějak omezit svůj průmysl tím, že by chtěli eh, omezovat emise. Takže já bych chtěla, aby v tom usnesení eh, bylo zmíněna také globální eh, konkurence. To by mělo být hlavní kritérium pro rozhodování. Některý z předchozích řečníků hovořil o úniku uhlíku. Ano, to je pravda. To nebezpečí zde je, ale k tomu dochází nejenom proto, že by jinde byla levnější pracovní síla, mimo Evropskou unii tedy. Ale dochází k tomu také proto, že v některých třetích zemích nejsou téměř žádná pravidla pro ochranu životního prostředí a právě proto potřebujeme mít nějakou globální dohodu. Jinak je to prostě hloupost si tady unilaterálně stanovovat stále přísnější požadavky. Děkuji. A v neposlední řadě děkuji, říká pan předseda. Pan kolega Goethe. Děkuji vám, já jsem si tu vyslechl eh, velice dlouhé příspěvky a jak říkal pan Gřib, tak neexistuje řešení eh, klimatické problematiky. Já s tím naprosto souhlasím a my si opravdu musíme dávat pozor na to, eh, abychom byli realističtí, pokud jde o mezinárodní konferenci, abychom nemuseli znovu zažívat to, co už se stalo minule. V rámci Evropské unie se musíme podívat podívat, jaké jsou eh, možné postupy. Musíme se jeden od druhého vzájemně učit eh, a například můj eh, polský kolega tu vidí úplně jiné výzvy a úplně jiné debaty ve své zemi, než se odehrávají v jiných zemích Evropské unie. Tam hraje roli energetická bezpečnost. Ta je rovnocená možná ještě i výše než jiná témata. Takže my musíme všechna tato témata sjednotit. V minulém období se nám to velice dobře povedlo, eh, jak ve výboru Envy, tak ve výboru ITRE, eh, kde jsme definovali cíle, kterými, směr, kterým by se měla umírat, ubírat budoucí eh, klimatická politika. Ale buď to nastavíme rozumně, a potom to splníme a e, e, nebo e, ne. A není nic mezi tím. A myslím si, že to je úplně to nejhorší, co by se mohlo organizovat, protože pak tam není žádná jistota plánování, panuje nejistota, nikdo neví, jak na tom je. Takže proto by bylo dobré, kdyby jakožto Evropský parlament jsme stanovili rámcové podmínky pro takovou tu rezoluci, abychom se v té rezoluci nevyjadřovali jinak, než jak budeme hlasovat. Eh, my jsme si vyslechli krásné věci eh, v neděli a eh, ne, a je hezké říkat pořád rychleji, dále a výše, ale je zapotřebí spravedlivě rozdělit zátěž. Já jsem demokrat, já to akceptuji, že jednomu se něco líbí a druhému ne, ale nesmíme propadat očekáváním, která nakonec nebudou splněna. Takže prosím o realistický přístup a e, myslím si, že bychom neměli být mezi těmi nejpomalejšími, ale spíše e, postupovat eh, dopředu. My máme v Německu nejvyšší eh, ceny eh, energií, ale vím, jak je to s pracovními místy v mé zemi. Například eh, lodní doprava eh, umírá, protože eh, jí konkuruje, konkurují společnosti z Jižní Koreji za dumpingové ceny. A tyto pracovní místa jsou dojedné bez výjimky z oblasti obnovitelných energií. Vznikají nové slévárny, nové průmyslové podniky a to všechno v regionu, který je považován za strukturně slabý pobřežní region, kde e, upadá zemědělství. A to ne proto, že bychom byli příliš drazí, ale protože máme mezinárodní konkurenci, takže musíme e, být kreativní. A musíme také mít na paměti, že musíme generovat hospodářský růst. Ale tento hospodářský růst bychom měli e, odpojit od emisí CO2. To musí být ten správný směr Lidé zkrátka musí si vydělat na eh, živobytí a musíme najít nějakou střední cestu. To není žádný patent na recept pro Německo, Kypr, Polsku nebo Španělsko, ale musíme eh, najít nějakou střední cestu. Eh, o atomové energii v Německu nemusíme v rámci sociální demokracie mluvit, ale ani ve Francii to eh, úplně neklape, takže musíme se podívat na to, co nás drží pospolu, eh, co nás spojuje a na tom pracovat, ale konsekventně. Děkuji všem kolegům za tuto velice bohatou diskuzi a nyní bych dal slovo komisi paní Bartramové která promluví za komisi. Uh, eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, dobré odpoledne, vážení poslanci. Já bych na úvod chtěla poděkovat parlamentu Eh, za eh, tuto eh, hlubokou výměnou názoru, která svědčí o hloubce a bohatosti myšlenek. Je vidět, že tu panuje porozumění toho, o co tady jde a jaká je velikost toho problému, před kterým stojíme. Dnešní globální kontext vypadá poměrně slibně, vypadá poměrně pozitivně. Já jsem byla minulý týden v New Yorku a viděla jsem ty statisíce lidí na ulici a slyšela jsem mnoho světových lídrů nejen na summitu, ale i na e, velkých ekonomických fórech, na setkání progresivních zemích, hovořili o závazcích a o ochotě e, stát se součástí kolektivního globálního úsilí. E, takže klíčoví partneři EU e, zcela jasně jednají. E, zejména USA má nyní klimatické akce, které jsou bezprecedentní. Bylo toho mnoho vykonáno, ale tedy aktivity v USA se posouvají na jinou úroveň. E, právě tak e, Čína má 12. pětiletý plán, e, která, který také obsahuje důležité klimatické dimenze a my spolupracujeme s čínskými part, partnery na eh, obchodu s emisními eh, povolenkami, který tam by měl zanedlouho vzniknout. Eh, my, když se podíváme na úspěchy minulých evropských politik, tak si musíme uvědomit, že odpojení růstu od emisí je něco, co čeho si všímají i naši partneři. Jde patrně o nejsložitější eh, legislativní rámec, ale je čím dál zajímavější eh, pro naše partnery, eh, kteří také aspirují na to, aby se pustili cestou nízkouhlíkové ekonomiky. Jedním z příkladů takovéto podpory je podpora na Pankimonově summitu, kdy eh, bylo předneseno prohlášení Světové banky, které eh, nastavilo cenu uhlíku. 73 zemí, eh, stovky regionálních organizací a přes tisíc společností přijalo toto prohlášení Světové banky a e, to e, svědčí o tom, že se jakoby karta obrací, e, pokud jde o uvědomování si ceny za nečinnost. A začíná se brát vážně to, že je potřeba stimulovat akci my usilujeme o ambiciozní klimatické akce, včetně zprávy eh, od IPCC, eh, která říká, že bez smysluplné dohody se širokou účastí v Paříži by mohla světová vprůměrná teplota vzrůst o 3,5 až 4 stupně Celzia do konce století. A opravdu ty body zlomu, ty tipping points jsou blízko, eh, jak tu řeklo i několik poslanců. Teď vstupujeme do zásadní fáze konference. Konference v Limně eh, musí splodit nějaké nosné rozhodnutí, nějakou dohodu, eh, která by nám dala eh, stabilní základ na cestě do Paříže. Naše klíčové cíle cíle EU jsou tedy e, definovat požadavky na e, informace e, tak, aby jednotlivé strany mohly vzájemně nahlížet na své národně určené závazky, hodnotit jejich férovost a jejich stabilitu tak, aby abychom měli přehled toho, jak si stojíme jakožto globální komunita a jak plníme ten cíl eh, pod 2 stupně Celsia. To je to hlavní, co musíme splnit a musíme si eh, uvědomovat, jakým směrem se má ubírat mezinárodní komunita. Musíme také zajistit, aby dohoda v Paříži byla trvalá takže e, Měla, měla by být určitá rezerva mezi těmi dvěma stupni Celzia a tou dohodou, e, která by ponechávala e, státům možnost revidovat tuto dohodu pod vlivem technologického vývoje, aby bylo možné upravovat ambice a aby to bylo možno dělat kolektivně. Musíme najít způsob, jak jak řešit adaptaci a finanční potřeby rozvojových zemí. Na to se soustředí eh, váš návrh usnesení. Eh, problematika rozvojových zemí si žádá eh, ještě rozvést. My chceme proces, který bude věrohodný a který bude pod podporovat země v tom, aby se účastnili globálního procesu boje proti klimatické změně a aby byli schopni se adaptovat na nevyhnutelné změny. A konečně musíme v Limně eh, dosáhnout eh, nějakých eh, návrhů základních prvků konečného textu. Do Paříže zbývá zhruba 14 měsíců a je potřeba, abychom na stole měli návrh vyjednávaného textu a aby ten byl k dispozici v bezpečném předstihu před pařížskou konferencí. Takže už v Limně musíme mít přehled o tom, z jakých částí se bude skládat ten politicky vyvážený balíček, který bude eh, se vztahovat na všechny země a umožní skutečné globální kolektivní úsilí, které nás posune směrem na cestu ke dvěma stupňům Celsia. Děkuji. Děkuji komisi. Myslím, že takto můžeme ukončit tuto diskuzi k tomuto bodu. Poslední věc, kterou musíme ještě vyřešit, to je, že si upřesníme harmonogram pozměňovací návrhy k této rezoluci lze podávat do 8. Eh, října do 12 hodin pak se hlasuje ve výboru 5. listopadu a nakonec budeme hlasovat na plenárním zasedání 24. listopadu při zasedání ve Štrasburku. Tak jsme tedy vyčerpali i bod 17 a jak jsem vám řekl na začátku, změnili jsme i pořádek pracovního jednání a máme zde ještě další bod a tento Bod se týká jedné ústní otázky na komisi o e, některých, e, některých e, problémech týkající se životního prostředí. To byl kolega, kolega Ikaut ze Zelených, kteří chtěli znést tuto otázku, čili já poprosím kolegu, aby přednesl toto téma. Děkuji vám, pane předsedo. To je to poslední, co dnes budu říkat, pak už ode mě budete mít pokoj. Je to takový následný krok, který vyplynul z toho, že jsme měli v Envy komisaře Potočníka ještě před letní přestávkou a ten prohlásil, že když se podíváme na ty návrhy, které zmiňujeme v ústní otázce, to je přístup ke spravedlnosti, inspekce životního prostředí, udržitelná spotřeba potravin a strategie o endokrinních disruptorech, tak komisař v podstatě řekl, že mají ten materiál nachystaný, jsou připraveni ho vypustit. Nicméně k nám nic takového zatím nedorazilo. A nám je trošku záhadou, co se teď vlastně v komisi děje, protože zároveň všechny tyto návrhy e, byly zmíněny e, v pracovním programu komise, takže oni byly ohlášeny, e, dozvěděli jsme se, že přijdou, Evropský parlament přijal několik usnesení nebo zpráv z vlastních iniciativy, takže všechno je připraveno, ale na, z nějakého důvodu je to stále zablokované. A nás zelené by zajímalo, co se děje. A co přesně brání komisi e, předložit tyto návrhy? A co ještě důležitější, když si přečtete e, sedmý e, akční plán pro životní prostředí, tak to je, to je zákon, to je legislativně závazný text evropský zákon. A já bych z něj chtěl e, uvést pár citátů. Například e, priorita číslo čtyři je, aby občané Unie měli skutečný přístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí. Takže e, jasnější závazek ohledně přístupu ke spravedlnosti už ani učinit nejde. Nebo e, Evropská unie rozšíří požadavky na e, inspekce a dohled na širší množství orgánů, což si žádá přijetí závazných kritérií. Takže e, máme to zakotveno v zákoně. Nebo o endokrinních disruptorech e, se tu píše e, v tom akčním plánu, že Evropská unie bude vyvíjet projekty, které se budou zabývat bezpečností endokrinních disruptorů ve všech legislativních předpisech Evropské unie. Takže nejen, že víme od komisaře Potočníka, že materiály jsou připravené, nejen, že parlament o ně opakovaně žádal, nejen, že tyto materiály materiály byly přislíbeny pracovním programem komise, ale navíc jsou e, zmíněny v sedmém akčním plánu, což je legislativní e, text schválený radou a parlamentem. Takže otázka zní, e, co tak dlouho trvá. A taky pro koho ten akční plán závazný není. A to je otázka na komisi. My eh, tušíme, eh, kde eh, se ty materiály zasekly a je to na úrovni generálních ředitelství komise. Takže jestliže dnes odpoledne stále ještě neuslyšíme slib, že ty materiály přijdou, tak možná, že příště bychom si měli pozvat eh, generální tajemníky do výboru Envy, protože eh, já předpokládám, že eh, i generální tajemníci jsou vázáni sedmým akčním plánem a pokud ne, tak bych si velice rád promluvil přímo s předsedou komise, protože to bude teprve zajímavá debata. Ale nejprve by nás tedy zajímalo to, na co jsem se ptal a já vím, že kolegové se budou rádi ptát na konkrétní otázky, ale já pokládám tuto obecnou otázku otázku a nej, nejspíše budou ještě nasledovat otázky doplňující. Takže já bych hned uh, dal slovo komisi, aby toto téma eh, prohloubila s ohledem na otázky, které kolega zde vznesl. A potom se mohou přihlásit o slovo i další kolegové, kteří, pokud chtějí, mohou vznést další dotazy Eh, na komisi a nakonec ještě komise může ještě jednou odpovědět. Tedy slovo předávám eh, opět eh, doktorovi Albert Šovánovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne. Vy jste mě dnes pozvali, abych odpověděl na tuto ústní otázku jménem služeb Evropské komise Eh, na základě eh, politické eh, politického vystoupení komisaře Potočníka na začátku září. Nejprve bych chtěl potvrdit, že služby komise se řídí sedmým akčním plánem pro životní prostředí, tak jak byl přijat v prosinci 2013 parlamentem a radou na základě návrhu komise. My se tedy řídíme sedmým akčním plánem pro životní prostředí a to nejenom obecně, ale i v detailech. A pokud jde o různé iniciativy, které jsou do něj zahrnuty, tak my podnikáme nutná přípravná opatření a pokud jde o práci na obsahu, tak tu máme čtyři návrhy. Pokud jde o přístup ke spravedlnosti, a e, inspekce životního prostředí, tak mohu potvrdit, že služby e, vypracovaly e, příslušné iniciativy a posouzení dopadu, které je od nás požadováno. A dvě, vlastně dvě posouzení dopadu byly přeskoumány Radou eh, Komise pro, eh, pro posouzení dopadu. Pokud jde o potravinový odpad, eh, tak tento aspekt vám bude známější, protože byl tak nějak viditelnější komise ho přijala před letní přestávkou letošního roku. Byl to balíček, který revidoval politiku odpadů a e, cíle v oblasti odpadů na úrovni Evropské unie. E, toto sdělení e, připravili služby komise k potravinovému odpadu, ale nakonec nebylo začleněno do toho balíčku, který byl komisí přijat. Nicméně bych vás chtěl upozornit na jednu důležitou věc a sice, že povinnost lépe měřit hladiny potravinového odpadu a vytyčit dlouhodobý cíl snížit tento odpad do roku 2025 o 30 byl začleněn do legislativního návrhu týkajícího se odpadu. Připravujeme také další části tohoto balíčku, které nebyly začleněny do toho návrhu přijatého před létem. A pokud jde o endokrinní disruptory, Eh, chtěl bych také potvrdit, že veškerá nutná přípravná práce, včetně vědeckých výzkumů a schromažďování dat, eh, už je hotová. Eh, provedly ji služby komise a někdy ta přípravná práce zaběhla i nad rámec Evropské komise. Přispěli do ní i i Evropská agentura pro bezpečnost potravin nebo Společné výzkumné centrum Evropské komise poskytly nám data, která jsou zásadní pro e, určení e, vědeckých e, aspektů, které jsou nutné k určení kritérií u endokrinních disruptorů. Takže já bych chtěl říct, že my jsme práci vykonali. Mám na mysli tedy tu přípravnou práci, pokud o obsah návrhu. Tato práce byla e, provedena. Nicméně e, také bych chtěl říci, že nejmenším některé z těch čtyř návrhů nebyly začleněny e, formálně do pracovního programu komise pro rok 2014 tedy alespoň ne do té první sekce pracovního programu, e, kterou komise považuje za závaznou. To znamená, že k přijetí iniciativy musí být splněny e, dva faktory po každé, a sice technická příprava a politické rozhodnutí. Technická příprava je hotová a obsah návrhu je také hotový a politické rozhodnutí ještě je potřeba k tomu, aby eh, bylo dokončeno všechno. Bylo by samozřejmě eh, nerealistické říkat, že to rozhodnutí se dá učinit eh, v posledních měsících fungování současného kolegia komisařů. Realističtější je říci, že to máme jaksi připravenou půdu, ta přípravná práce je hotová k tomu, aby příští kolegium evropských komisařů které bude moci spovídat na slyšeních i tento výbor, bude zkoumat ty čtyři iniciativy a rozhodne se e, tak či onak ohledně jejich obsahu a bude zvažovat, zda je přijmout či nepřijmout a jakým způsobem. Takže to je z mé strany všechno a jsem připraven odpovídat na eh, jakékoliv doplňující otázky, eh, které by mohly vyvstat. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní eh, dáme slovo kolegům. Kolega Stajs požádal o slovo. Děkuji. Já se zaměřím na návrhy, které se týkají potravin. Já jsem trošku překvapen, abych řekl pravdu, co nám teď, z toho, co nám říkal zástupce komise. V dubnu 2014, tedy už před nějakým časem, sama komise oznámila, že se chystá přijít se sdělením o udržitelné politice eh, v, oblasti potravin. Nejde tady jenom o ten odpad, to no, je to daleko širší. To znamená, v dubnu letošního roku, kde vlastně už v roce 2013, se říkalo, že do konce roku 2013 to bude hotové, nebo nejpozději na, na začátku tohoto roku. Pan komisař Potočník to několikrát řekl v našem výboru, že už to je připravené. A potom těsně před volbami mu uklouzlo, že to sdělení bude vlastně zveřejněno a schváleno komisí jako celkem a to na jednání 7. května, to znamená těsně před volbami. Možná tady pod tlakem potom od generálního tajemníka a od pana Baroza, to ale bylo nakonec vymazáno z pořadu jednání, protože se asi báli, že to zasáhne do volební kampaně a potom se řeklo, že tedy sdělení přijde po volbách. Komisař skutečně tedy uh, Eh, přišel se sdělením, které se týkalo cyklické ekonomiky a bylo tam skutečně několik bodů, i které se týkaly potravinového odpadu, ale jak říkal teď zástupce komise, to sdělení jako takové, jak si nic nového moc nepřineslo. Teď vlastně už je devět měsíců po lhutě a máme tady stejné výmluvy. To znamená, teď říkáme, ono vlastně za pár týdnů už nastoupí nový komisaře, takže proč bychom s tím měli přijít my? Služby komise už tady ten text vypracovaly, proběhly veřejné konzultace, investovalo se do toho spousta práce. Už jsme my k tomu také měli usnesení v roce 2012, takže všechno je připraveno už vlastně existuje jedna verze tohoto sdělení a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, včetně komisaře Potočníka. A já prostě nechápu, proč komise nemůže s tímto přispět do diskuze, když hovoříme o klimatických změnách a tak dále, o snižování emisí. A komise se nestroufne zveřejnit dokument, to sdělení, abychom se s ním mohli zabývat. Ono je to vlastně docela skandální, že tento návrh ještě není součástí té širší legislativní iniciativy. Já se chci zeptat zástupce komise, jestli je pravda, že existují jaksi i jiné síly nad úrovní komisaře Potočníka a nad úrovní té dohody, která dospěl s komisařem pro zemědělství s komisařem zodpovědným za klimatické změny. A že právě tedy kvůli tomu došlo k situaci, kdy sám předseda Barroso a ostatní jak si brzdí tento návrh. Protože pokud tomu tak je, tak musíme sem skutečně předvolat generálního tajemníka nebo sama, samého předsedu Barozo do tohoto výboru. Eh, la parola al viceprezidente da. Takže eh, dám eh, slovo panu vicepředsedovi. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Stésovi a chtěl bych se zaměřit na téma in, uh, ekologické inspekce. To, to má totiž klíčovou roli, pokud jde o zajišťování správného prosazování evropských před, právních předpisů v oblasti životního prostředí, takže je to velmi důležité. A už v roce 2008 Evropský parlament volal po legislativním návrhu, který by měl být připraven, tehdy jsme říkali tady do konce roku 2009. Teď máme konec roku 2014 a na stole ještě nic nemáme. Já myslím, že to je nepřijatelné a skutečně to je obrovská překážka pro další provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. A moje otázka zní takto, a tím se vlastně připojuji k panu Stásovi. Proč? Protože podle našich informací tento návrh tady už je od začátku roku připravený, studie dopadů už je také provedená, také je tady pozitivní názor od eh, Rady pro posuzování dopadů. Všechno už máme tady hotové. Tak já se ptám, kde je ta překážka? Proč nemáme ještě, jakožto Evropský parlament, tento dokument na stole, když tedy už měl být k dispozici před létem? A ekonom, situace, pokud jde o ekologické inspekce, ještě horší než u, to, u toho Eh, potravinového odpadu, protože ten je aspoň zmíněn v tom sdělení, které se týká cyklické ekonomiky, ale pokud jde o ekologické inspekce, tak to není zmíněno v žádném z těch novějších sdělení komise nebo vůbec žádném dokumentu. Takže skutečně ještě jednou opakuji, kdo to blokuje, tento návrh. Proč to ještě nemáme před sebou v Evropském parlamentu? A jakou máme záruku, že nová komise to rychle přijme. Děkuji. Grazie, adesso... Děkuji a nyní liberálové, kolega. Pan kolega Gerbrandy, já se omlouvám, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat zeleným za to, že toto zařadili na pořad jednání, ačkoliv to načasování možná je trošku nešťastné. Ale tady máme to na pořadu jednání. Já jsem před dvěma lety napsal vlastní iniciativy dopis jménem výboru Envy předsedovi Barosovi a stěžoval jsem se na stejnou záležitost. Eh, ono se tomu říká šuplík Catherine Day, protože to byl takový jak si v tom šuplíku hřbitov celé řady návrhů, které byly úplně připravené k tomu, aby je bylo možné zveřejnit, ale a já vidím, že se tady smějí tedy zástupci komise, takže je vidět, že skutečně jsem uhodil hřebíček na hlavičku. Prostě nějak došlo k tomu, že ty návrhy jaksi neprošly přes pracovní stůl generální tajemnice. Já se obávám, že když se teď dívám na ten nový program nové komise a na ty pověřovací dopisy, dopisy pro nové komisaře, že tento eh, šuplík paní tajemnice generální uh, už za, uh, v podstatě zabírá polovinu Berlemontu. Ta černá díra, která dříve byla jenom v jednom uh, šuplíku, tak teď to bude v podstatě polovina té budovy už, polovina Berlemontu. A já si myslím, že to je v podstatě nepřijatelné. Kdyby v normálním vnitrostátním parlamentu nějaký minister něco slíbil a potom to nesplnil, tak ho parlament vyhodí. Odvolá ale v tomto parlamentu z nějakého důvodu to funguje jinak a já to pořád nechápu. Proč je možné, aby to komisi prošlo? Dobře, teď tedy jsme v posledním stádiu druhé Barosovy komise a já tady už upřímně nečekám v tuto chvíli žádné nové návrhy, ale skutečně jsem přesvědčen o tom, že to je nepřijatelné. A když slyším od zástupců komise, že teď tady Eh, cituji, budou se řídit podrobně sedmým akčním plánem v oblasti životního prostředí, tak já tedy mám pocit, že ten sedmý akční program je možné nahlížet jako akční, problém, eh, pro, akční plán komise v oblasti životního prostředí. A pokud to tak je, tak to můžeme považovat za politický slib i Junkrovy komise do budoucna. A to znamená, že každý slib, který je zapsán v sedmém akčním plánu a který nesplní komise, bude pro nás důvodem požádat předsedu Junkra, aby přišel do našeho výboru nebo na plenární zasedání parlamentu. A pokud to tak je, tak to je pro nás začátek obrovského politického souboje. Děkuji a nyní kolega Ahuken. Děkuji, já bych jenom dodala k tomu, co zatím zaznělo, že já jsem byla 20 let v dámském parlamentu, teď jsem 10 let tady a kdyby něco takového se stalo, že tedy kdyby něco takového proběhlo v běžném legislativním postupu, tak by bylo jasné, že je to příliš dlouhá. Nevím, proč potřebujeme tady politické potvrzení něčeho, co už bylo vlastně schváleno. Ten akční program, já jsem byla jednou ze stínových zpravodajek, bylo to všechno projednáno, měli jsme tam radu, všichni u toho byli. A hlasovalo se o tom. Tak já nevím, jaký skutečný politický uh, souhlas potřebujeme. Nemyslím tady teď to politikaření, je to zametání pod koberec a tak dále. Je třeba, abychom všem jasně řekli, že to teď potřebujeme mít na stole a já mám velké obavy ohledně toho, protože tento akční program, to Eh, přístup k spravedlnosti třeba, to je moje vlastní jaksi dítě, eh, moje vlastní dílo a to se má implementovat ve všech členských státech. Je potřeba, aby nevládní organizace měly ten přístup k spravedlnosti. A teď se to zastavilo na úrovni EU. Ačkoliv tedy máme ten slib, že ačkoliv to trošku možná upraví, tak to stejně tedy nakonec budeme mít k dispozici. Ale ono to teď brání našim občanům v tom, aby využívali svá práva. A to ohrožuje naši důvěryhodnost, důvěryhodnost toho našeho parlamentu a také celého systému. A mě děsí, když se dívám na to, co se děje. A teď mě děsí ještě možná více to, co se děje uh, Eh, v nové komisi, když tady vidíme, že možná existuje nějaká taková zákulisní dohoda, eh, že se bude nějak, eh, něco takového zametat pod koberec. Alespoň u nás doma, a myslím, že v celé řadě dalších členských států, toto téma bylo součástí předvolební kampaně, protože před volbami jsme u nás v Dánsku, alespoň tady, hovořili o tom, jaký to má dopad třeba Eh, tyto změny tedy na nenarozené děti, na mužskou plodnost. Skutečně jsme jak si měli v ruce důkaz, že to skutečně jak si ohrožuje tu mužnost mužů třeba. A teď nakonec z toho není nic. My jsme v předvolební kampani slibovali, že už to je věc, která je na stole, kterou nám přislíbili. Já myslím, že vlastně naposled v roce 1998 jsme měli něco v tomto smyslu a já doufám, že se teď zmobilizujeme a že to nebude tady mobilizace proti komisi, jako opozice vůči komisi, protože já bych chtěla, aby, abychom jaksi společně to nějak dokázali, abychom měli společně nějakou politickou důvěryhodnost a vliv. Takže já opravdu velmi doufám, že nám teď budete moci říci, že to nejde jenom o pana Potočníka nebo o tom irském přízraku, o kterém jsme teď několikrát slyšeli, ale že prostě je to v zájmu celé komise, aby se ten akční program skutečně implementoval, dokončil a tak dále. Těším se na vaši odpověď. A nyní poslední příspěvek kolega Torvald. A jelikož potom už nejsou zapsáni jiní, tak předáme potom hned slovo komisi. Ano, jenom stručná připomínka takovým smutným způsobem pro mě bylo vlastně zábava poslouchat vyšetření, eh, vysvětlení pardon, ze strany komise. Abych to zkrátil, tak oni řekli, všechno je hotové, ale nic se neděje. A to mi připomíná dobrý eh, takový známý příběh z eh, ruského filmu z 30. let, z vtipu, kde se říkalo, Staliné, všechno jsme udělali, ale úroda se nesklidila. Děkuji. Prosím, slovo má komise. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych odpověděl obecně. Vyjádřil bych se k těm aspektům, ke kterým se vyjádřit mohu. A řeknu k tomu, že pokud tady uplynula už ta doba, tak my jsme se snažili je využít co nejlépe, abychom posílili tu odvedenou práci, včetně posílení té vědecké dimenze, faktografického základny a tak dále. Spolupracovali jsme s vědeckými institucemi, se sítěmi odborníků, také se ekologickými inspektory například, ale také s dalšími odborníky. Abychom zvýšili přijatelnost těch myšlenek které jsou základem záměru komise. Také jsme diskutovali s členskými státy, nadále s nimi spolupracujeme, abychom usnadnili tedy jaksi stravitelnost těchto myšlenek a abychom umožnili přijetí těchto návrhů, až tedy budou schváleny. Poslední věc, kterou bych chtěl připomenout, je, že protože jeden z vás tady zmínil několik připomínek na toto téma. A sice, že v zájmu to, této sněmovny, tedy zájem této sněmovny o toto téma je naprosto legitimní, odůvodněný a to vývojem, reálným vývojem, ke kterému dochází. A samozřejmě nemůžeme se eh, jaksi ignorovat eh, tento vývoj, a nebylo by rozumné, jak si nic nedělat. Takže my věříme, že skutečně Evropský parlament má legitimní zájem, že by ho měl nadále projevovat. A my samozřejmě chceme nadále vést dialog s Evropským parlamentem o této záležitosti. A já si myslím, že pokud eh, Evropský parlament nadále bude tedy podporovat činnost komise v této věci, tak nemůže dojít k tomu, že by náš politický signál a vzkaz nebyl vyslyšen. Děkuji. Děkujeme komisi za tuto odpověď. A tímto bodem, který jsme připravili, dali eh, na pořad našeho jednání. Jsme ukončili dnešní schůzi. Zítra ráno začínáme v 10 po schůzi koordinátorů. Dobrý večer vám všem.